I think we can start. Myslím, můžeme začít. Sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte... Dobrý den, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně. Mm, přeji všem hodně úspěchu samozřejmě, um, mě hodně zdraví, abychom dosáhli cílu, které jsme si přece vzali. Přeji všechno nejlepší do nového roku, ale musíme se podívat i zpátky. A tady mám smutnou splávu, jak mnozí již víte, Filip Redburn náš dlouholetý kolega, e, zemřel. Byl poprvé do Evropského parlamentu v roce 1999, pak byl členem e, našeho výboru pro dopravu a turismus. Také byl e, členem minulého výboru pro dopravu minulém legislativním období byl um, zpravodajem pro budoucnost regionálních letišť a vždy zdůrazňoval význam uh, teritoriální spolupráce a rozvoje regionů, včetně West Midlands, což byla jeho, uh, jeho rodiště. A k, také uh, oblast, kterou zastupoval v Evropském parlamentu, zabýval se věcmi jako Mark TNT a další záležitosti, byl velice aktivním předsedou delegace pro vztahy s Kanadou. Já jsem znal Filipa Bradburna jako velice plného kolegu, který eh, zvášnivě zasazoval o věc a o blaho svých voličů. My všichni jsme s jeho, eh, myšlenkách s jeho rodinou, jeho přáteli a prosím o minutu ticha na jeho počest. Danke Ihnen. So, wir kommen dann zu dem Tagesordnungspunkt. Teď se dostáváme k tedy k bodu pořadu uh, eh, 3. Nejprve jde o oznámení o postoji radě v prvním čtení týkající se změnce o hmotnosti a rozměrech. Nejprve musím oznámit um, postoj rady v prvním čtení, tedy postoj k, postání, eh, k vydání eh, směrnice, která by měnila uh, směrnici z roku um, 96, co se týká Eh, některých vozidel v přeshraničním provozu ve společenství a nejvyšší přísné váhy v přeshraniční dopravě. Tím je, se zahajuje formálně druhé čtení v této věci. 20. Ehm, ledna bude prezentovat eh, svoji zprávu. Pak se dostaneme k bodu 4, to je schválení zápisu ze schůze konané Mm, já jsem vlastně požádala, abych to za něho převzala. To uděláme později v rámci feedback trialogu. Mm, dobře. Kdyby tomu tak bylo, tak bych samozřejmě nám dá předá slovo. Eh, přejdeme tedy ke schválení zápisu ze schůze 1. Eh, a 2. prosince minulého roku. Pokud nejsou námitky, tak můžeme ten zápis schválit. a pak přejdeme tedy k výměně názoru s výkonným ředitelem Evropské agentury pro železnice, panem Doppelbauerem. Jsem rád, že jste mezi námi, že se účastníte naší schůze a že nám můžete prezentovat krátkou zprávu o e, železnicích a vaše názory jako výkonného ředitele. Jsem rád, že jste mezi námi, máte slovo, vítejte ve výboru pro dopravu. Děkuji, pane Kramer. zájmu nás všech a zároveň, no, protože jsem si tak připravil prezentaci, dovolte, abych pokračovala v angličtině. Nejprve dovolte, abych vám řekl, že jsem nesmírně potěšen, že jsem mezi vámi tento vlastně jedenáctý den mých eh, pracovních povinností v této agentuře po mém zvolení. My se nacházíme v takových velice zajímavých časech pro železnice obecně řečeno, ale zároveň i pokud jde o naši konkrétní agenturu pro železnice. Dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, jsem nesmírně rád, že mohu být na této výměně názorů společně s vámi. Jak jsem si připravil můj příspěvek? Nejprve dovolte trochu informace o mně osobně a poté bych pokračoval s takovým trošku pohledem na naši agenturu, mým názorem na tu agenturu, pracovním plánem, konkrétními závazky v této oblasti. A na závěr diskuze ohledně věcí, které by nás mohly společně zajímat. Je mi 56 let. Jsem, narodil jsem se v Rakousku. Studoval jsem fyziku na Technické univerzitě, mám doktorát v tomto oboru a pracoval jsem především v tomto odvětví více než 25 let na oblasti železnic, různé posty jsem zastával v oblasti tohoto sektoru, signalizace, produkty. Pracoval jsem především v Rakousku, ve Francii, ve Velké Británii, ve Švédsku. A na konec i v Německu. Kromě jiných pracovních povinností jsem byl hlavním technickým ehm, konsultantem od roku 2008 do roku 2013 a předtím jsem byl předsedou signalizační divize v Bombardii. Pokud jde o spolupráci jednotlivých zúčastněných stran evropského železničního systému, mám zde především zkušenosti v rámci předsednictví eh, výboru ERAK, který je poradním orgánem pro železnice. Zaměřili jsme se tam především na oblast inovací a měl jsem možnost důkladněji poznat celý proces i s Evropskou komisí, s Evropským parlamentem. Byl jsem předsedou řídícího výboru Shift v Rail od roku 2011 do roku 2014, to znamená ten přechod na železnice. Ještě jednou bych vám v tomto ohledu rád poděkoval za vaši jasnou podporu vašeho výboru která právě této iniciativě přechodu na železnice Shift Rail. Jsem velice potěšen tím, že jsem nyní výkonným ředitelem Evropské agentury pro železnice od 1. ledna letošního roku. Naše agentura je velice důležitou institucí, která se snaží železniční systém v Evropě zlepšit a pokud je o ERU, o tuto agenturu, můj pohled do budoucna pro nás je následující. Jednak je to bezpečnost především, to je naše moto. Druhým cílem je to, aby se z železnic stal konkurenceschopný dopravní prostředek, konkurenceschopný i ve srovnání s ostatními dopravními typy dopravy. My víme, že samozřejmě dobře fungující infrastruktura, dopravní infrastruktura je předpokladem pro ekonomický růst a i kvalitu životního stylu. Zároveň víme to, že železnice tato doprava je environmentálně velice příjemná, je energeticky účinná a zároveň bezpečná. To, co bychom měli neustále opakovat, je to, že eh, přechod na železnici, pokud jde o ten objem dopravy, že to by mělo pozitivní dopad na evropskou ekonomiku, to samozřejmě, a zároveň by to zredukovalo naše potřeby na energie a zároveň umožnilo zredukovat emise CO2. Hlavním celkovým cílem mise Evropské železniční agentury ERA je pomoci vytvořit integrovaný eh, systém železnic v Evropě. Takový integrovaný, takový integrovaný je železniční prostor, co by znamenalo to, že vlaky, cestující a i zboží by mohly být přepravovány bez jakýchkoliv technických či regulačních um, problémů a zátěže. Dva klíčové úkoly agentury ERA v tomto ohledu jsou následující. Je to jednak interoperabilita v Evropě, Agentura je odpovědná za vytvoření relevantních technických standardů a druhým cílem vytvoření společného přístupu k bezpečnosti na evropských železnicích. Takže, když to shrnu, agentura ERA se bude snažit, nebo naším cílem je, aby naše železnice byly mocnější, stabilnější, aby tento systém byl efektivnější tím, že odstraníme různé technické a regulační překážky, což zároveň zredukuje náklady a ten čas pro zpracování celého této záležitosti ERA by mohla, to znamená například, že bude, ERA bude jediným takovým okénkem, který, by, který bude vydávat bezpečnostní certifikáty nebo různé právní eh, certifikáty, autorizace, povolení, která budou platná v celé Evropské unii. Všechny tyto cíle budou vyžadovat neustále nasazení, neustálou práci v následujících několika letech ten technický pilíř čtvrtého železničního balíčku bude, o tom jsme se zmínili, nejdůležitější v dosažení těchto cílů a proto bych rád požádal, abyste podpořili technicky pilíř tohoto čtvrtého balíčku co nejdříve. Jaké jsou mé konkrétní plány? Když jsem zahájil práci v agentuře před dvěma týdny. Řekl jsem mým spolupracovníkům, že mám tři takové hlavní témata. Jednak je to orientace na venek. To znamená, že naše agentura by se měla dívat um, nad rámec našich um, hranic, železnic, Evropy, protože bychom měli být otevření jakémukoliv novému rozvoji a zároveň otevření i tomu, co se děje například na dalekém, dálném východě nebo ve Spojených státech. Druhé, druhý tematický celek, který jsem specifikoval, je vytvoření pozitivního dopadu na evropský systém železnic. A to mě rovnou vede ke třetímu tématu, a to je maximální interní efektivita, účinnost. Ta první priorita, když pracujeme v rámci, pokud už teda budeme fokovat v rámci toho čtvrtého železničního balíčku, je vytvoření kvalitní spolupráce s národními hráči, především s národními bezpečnostními orgány a zároveň i orgány, které se zabývají vyšetřováním. Agentura ERA musí být v centru tohoto jednotného evropského železničního prostoru. Eh, místo, kde dochází k interakci všech hráčů a zúčastněných stran. Pokud jde o bezpečnost železnic, já bych eh, byl proto, abychom vytvořili takovou opravdu silnou, eh, kvalitní kulturu bezpečnosti se všemi zúčastněnými stranami. Tato kultura bezpečnosti musí být postavena na principech spravedlivé kultury. Co to znamená? nepůjde o nějaké trestání, ale spíše o hledání příčin problému a jejich eliminaci, čili ta kultura bezpečnosti musí být založená na transparentním přístupu, musí se zaměřit na šetření incidentů a musí být velice robustná, pokud jde o um, vyšetřování těchto incidentů. A dále je to EITMS, to je eh, evropský eh, systém řízení železniční dopravy. To je další důležitá priorita. Možná eh, bych se měl zmínit o tom, že jsem s tímto systémem pracoval již od roku 1992. To znamená od samotného počátku. Ovšem, to sebou přináší mnoho problémů, protože vlastně nám trvalo 25 let, aby jsme se dostali na tuto úroveň, na které se nacházíme v současné době. A já osobně si myslím, že cesta zpět není protože my jsme ten bod možného návratu tohoto systému již překročili, ovšem ještě jsme bohužel vzdálení funkčního systému. Já bych proto chtěla v tomto ohledu spolupráce se všemi zúčastněnými stranami v Evropě, tak abychom měli stabilní, mm, interoperabilní, transparentní systém, který si budou moci všichni dovolit. My jsme vlastně systémovou, ehm, systémovým orgánem v tomto ohledu pro tento systém a naším prvním úkolem bude vytvořit eh, skutečně spolehlivou, kvalitní cestovní mapu pro nasazení tohoto systému. Naším hlavním eh, úkolem v tomto ohledu je především definovat eh, tu tu verzi pro nasazení v rámci etapy číslo 3. A dále jsou to technické specifikace pro interoperabilitu. To je třetí oblast mých priorit. Zde bych se na to rád podíval z holistického hlediska. Jakékoliv změny do systému TSI nebo nové TSI budou muset být hodnoceny s ohledem na přidanou hodnotu. My samozřejmě provedeme ekonomické hodnocení, pokud jde o provozní, bezpečnostní, technické a finanční dopady jakéhokoliv podobného nařízení. A zároveň budeme v tomto ohledu spolupracovat s Evropskou komisí, tak abychom pokročili i na tom, řekněme, takzvaném vyčištění národních pravidel. To neznamená, že bychom všechno převedli na EZI, to ne. Ty prostě budou muset být konsistentní a zároveň musíme vzít potaz všechny naše již dosažené zkušenosti v tomto ohledu. Získané zkušenosti a zároveň pozice naší agentury v rámci mezinárodních standardů e ITMS, to je systém, o kterém jsem se zmínil, e, jeho nasazení tohoto systému e, rovněž probíhá velice aktivně mimo EU v mnoha asijských zemích, čili bude to pro nás výzva, tak aby, tato, aby mm, se agentura ERA i, systém, i orgán zodpovědný za to systémové nasazení ehm, do toho zapojil velice aktivně a nyní eh, mm, teda i ten výzkum v této oblasti, přechod na železnice a tak dále, tomu se rovněž musíme věnovat. Další důležitý důležité téma pro naše železnici, pokud je o akceptaci tohoto systému ze strany veřejnosti, je boj s hlukem. A zde se budeme snažit o interoperabilitu, samozřejmě, ehm, která se týká železničních systémů v Evropě. Samozřejmě, že máme k dispozici i několik rejstříků. Já se budu snažit racionalizovat tyto rejstříky, tak aby byly řekněme, přehlednější. Eh, redukovali jsme tím eh, dopad, různé registry a tím, abychom zredukovali dopad na členské státy. Pro naše občany je velice důležité zjednodušit přístup na železnice pro klienty nebo hm, využivatele železnice. pokud jde o tuto problematiku, my se budeme snažit unifikovat a zjednodušit tento přístup. Zároveň bychom si měli být více vědomí dopadu našich eh, postupů na aktivit na evropský železniční systém. Společně s Evropskou komisí budeme pracovat na definici aplikací a monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti našich systémů, které budou měřit užitečnost eh, našich aktivit v tomto ohledu a zároveň využitelnost eh, železničního systému. Jak jsem se o tom již zmínil, bude probíhat velice přísné hodnocení nových standardizačních aktivit, zaměříme se na šíření informací na zlepšování kvalifikací a kvalitnější komunikaci. Toto jsou klíčové aspekty mého pracovního programu a nyní předpokládám, že budeme mít prostor na otázky ze strany vašeho výboru. Vážený pane předsedo, děkuji. Ano, děkuji, říká pan předseda. Eh, ben van de Kamp je první, kdo se přihlásil o slovo. Ehm, Jakmile si pan Doppelbauer vezme sluchátka, tak bych ho chtěl přivítat. Pane Doppelbauer, našel jste správný jazyk? Takže vás vítám v Evropském parlamentu. Přeji vám hodně úspěchů ve vaší nové roli a Myslím, že eh, eh, tady v Evropské dělá politiku hodně amatérů, takže je dobře, že tady je konečně odborník. A mm, někdo, kdo se skutečně vyzná v železniční dopravě. Eh, co TTIP a mm, vyvážení produktů Bombardier do USA. E, já jsem s potěšením vyslechl ty priority, které jste definoval, které mohu podpořit a my skutečně v Evropském parlamentu mm, chceme mm, dokončit práce na technické úrovni do léta, takže pravděpodobně splníme vaše přání. Mám několik um, otázek TNS. Um, pokud všechno uh, půjde dobře, tak bychom měli být připraveni v roce 2016. Já jsem si všiml, že mnoho uh, členských států se ta, ještě nejsou příliš daleko, především co se týče uh, technických specifikací a takzvané žádosti o změny, tedy změny technických specifikací, které souvisí s eh, národními systémy. Myslíte, že budete schopen to vyřešit? A jaký je váš um, první dojem? Myslíte si, že to bude úspěch? A to tady bude, to by tady eh, tím skončím jako svůj první příspěvek. Děkuji. Děkuji. Um, já chci přivítat pana Dopl ehm, Baura do Evropského parlamentu. Také já mu přeji hodně úspěchů v jeho práci a mm, doufám, že se tady v Bruselu uvidíme čist, častěji. Vy jste hovořil o mnoha důležitých tématech. Myslím, že nejhorší překážka je skutečně um, nějak eh, splnit technické předpoklady na železnici, abychom skutečně vytvořili ten společný, uh, tu společnou železniční síť. Máme mm, mm, mnoho eh, opatření, mnoho legislativy, železniční balíček, o tom jsme mluvili, a také, a to je pro mě důležité, v rámci mm, transevropských dopravních síní máme nové koridory dohodnuty s členskými eh, státy a tam jsou také důležité eh, části na železnici ERTM MS jste zmínil, teropilita, to je hlavním předpokladem, abychom se dostali dál, aby Evropa dále zrůstala. Mm, Tohle je jenom jedna část. Druhá část je že v členských zemích máme, eh, jsou, je často velký odpor, například v mm, příslušném ministerstvu eh, jsou mnozí, kteřím je jaksi jedno, co se rozhoduje v Bruselu společně a dělají stejně, co chtějí a v souvislosti s e se i v Německu to mělo tady úplně jinou prioritu. Takže to se teď změnilo to by byla tedy moje první otázka. Vaše vnímání toho, zda se v Berlíně něco děje a za druhé by mě zajímalo, jak budeme pokračovat se čtvrtým železničním balíčkem. To je velmi důležité, to je jasné. Mm, samozřejmě jsou tady i politicky různé, různě stanovené cíle, řekněme to takto. Mnozí tu politickou část také považují za velmi důležitou, já také mimochodem, ale je i tady i určitý odpor, to známe všichni, nemusím chodit do podrobností v technické oblasti, nebo řeknu to jinak, politická oblast mm, se projednává s technickou společně jako balíček. To je naše dohoda zde Evropském parlamentu s, mm, před rokem, e, že jsme řekli, že je tak ob, už tak obtížné najít společnou konc, e, Eh, konstelaci a aby to prošlo jako belíček. A není ale tajemství, že už máme třetí předsednictví a má malý pokrok. Moje hodnocení je nyní takové, že se domnívám, že politická část, která je důležitější samozřejmě, že politická část již mm, je jaksi Mm, břemeno na eh, ramenou těch, kteří chtějí najít rychle technické řešení. A vy jste správně řekl, že tyto, ty technické věci by měly mít přednost. Myslíte si, že by měly se dokončit tedy. Myslíte si, že eh, by bylo možné je rychle schválit a pak pokračovat s tou politickou částí. Souhlasil byste s ním? Eh, pokud mm, ano, tak mm, to by mi stačilo, jinak můžete jinak samozřejmě vysvětlit. Dobr Cíle, ví... vítejte, pane do... do... Vítejte, pane Doblbavere, na našem výboru vítám vás ve funkci výkonného ředitele RA. Budu hovořit ehm, anglicky, abychom to měli rychlejší. Takže vy vlastně přicházíte v čase velice náročném pro ERA, protože, jak asi víte, chtěli bychom finalizovat technický pilář. Nebudu klást tolik politické otázky, protože politické otázky se týkají spíše parlamentu a rady, pokud jde o rozdělení balíčku, pokud tedy o to, jestli bude rozdělen nebo ne ale co eh, nás eh, občas znepokojuje, to je otázka náboru nových pracovníků do ERA. Máte již vytyčené nějaké zásady náboru pracovníků, kolik lidí budete potřebovat, kde je získáte? Druhá věc, na kterou bych se chtěla zeptat, to je eh, vztahy s NS a po schválení technického pilíře, protože samozřejmě budete mít eh, řadu kontraktů s NSA v příslušných členských státech a některé členské státy mají strach, že nebudete eh, platit dostatek, pokud jde o přechod lidí z NSA do ERA a podobně. Takže máte nějaký politický postoj k tomuto, eh, jakožto výkonný ředitel ERA, jak toto uřídit? A třetí věc, na kterou bych se chtěla zeptat, já jsem z Lotyšska, a já často hovořím o takzvaných izolovaných sítích v oblasti železnic. My jsme o tom eh, hovořili ve Valenciennes, když jsme diskutovali o technickém pilíři a zajímalo nás, zda máte nějaké informace o kolejových vozidlech ve svých databázích ohledně toho, jak operují v oblasti Estonsko, Litva, Lotyšsko, Finsko. Asi je nemáte. A mě by zajímalo, jak to tam bude s pravomocemi ERA ohledně autorizace kolejových vozidel. Jak vy se na to díváte z profesionálního hlediska? Děkuji. Já, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já chci také eh, vás srdečně přivítat i za liberály. A mnohé už bylo řečeno, mnoho dalších se ještě přihlásilo o slovo. Vy jste hovořil o integrované železniční prostoru, to samozřejmě všichni chceme a musíme eh, samozřejmě také eh, být co nejefektivnější, to všichni také chceme. Vy jste řekl, že si přejete úzce spolupracovat s národními orgány. My víme ale, že ty se často e, brání e, té úzké spolupráce. Mnozí e, se obávají, že byste mohli být jakýsi super dozorčí evropský orgán. Jak si myslíte, že jak s diplomatickou šikovností by se tato dalo překonat? Druhá otázka ERTMS. E, e, vy jste řekl, že chcete zjednodušený přístup a dostupný ERTMS. E, my víme, že to stojí peníze. Máte nějakou představu, jak to lépe zvládnout, rychleji? Právě, já jsem z Německa, my všichni víme, že v Bavorsku eh, mm, eh, v Rakousku, jaká je ta situace, jaké tady, jaká máte mm, nápady tady. Děkuji, Maja Kelen. Liikennejoukkue Děkuji. Nejprve dovolte, abych poděkovala panu Doppelbauerovi za jeho prezentaci. Chtěla bych vám popřát hodně štěstí do eh, této nové funkce. A já bych si dovolila položit dvě takové náročnější otázky. Jaká je finanční situace ERA? Máte dostatek finančních prostředků, tak abyste mohli plnit eh, například eh, úkoly týkající se bezpečnostních opatření? A jaká máte konkrétní očekávání od čtvrtého železničního balíčku, zejména z hlediska bezpečnosti? Děkuji. Jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren. Děkuji. Vítám vás, pane Doppelbauere. Já jsem poslouchal, co už tady zaznělo. Já patřím k takovému eurokritičtějšímu proudu a domnívám se, že Evropská unie není jedinou eh, cestou. Někdy eh, se tady dějí trochu podivné věci, třeba pokud jde o era, kde vlastně nějaká nadnárodní eh, úroveň rozhoduje o tom, co se bude dít v jednotlivých státech. Já jsem ze Švédska a ve Švédsku máme eh, celou řadu opatření, která musíme plnit kvůli požadavkům EU a ta švédská železniční síť po tom zavedení evropských požadavků funguje mnohem hůře než dříve. Jsou tady problémy s údržbou, pro, s problém, problémy elektrického napájení, zvláště v zimě, kdy vlaky e, nejezdí a lidé ztrácejí důvěru v železnice. E, takže spíše e, lidé začínají dávat přednost automobilové dopravě nebo letecké dopravě. Jak e, tedy chcete zajistit, aby se ta situace zlepšila? Protože když se podíváme, jak vypadá situace v Anglii, ve Švédsku, jak, jak vlastně se dostat z těchto problémů. Máme tady železniční balíček, je tady celá řada otázek související například s místní dopravou, která velice doplatí na přijetí toho železničního balíčku, protože ten se soustředí především na eh, hlavní rentabilní trati. V mé zemi také máme otázku týkající se zahraničních kamionů, které přepravují zboží, protože je třeba si uvědomit rozdíly v nákladech. Jsou zde veliké rozdíly v nákladech a je třeba se soustředit na přepravu zboží třeba z jihu Švédska na sever Švédska a to zatím ve Švédsku je spíše nákladní eh, silniční dopravou. Jak se zabýváte třeba otázkou konkurence, tak aby železniční eh, odvětví bylo konkurenceschopné? Děkuji. Nick Christine Revaux Dallon, Herr van Dalen, Frau Wilbau, Andersen, George Bach, Markus Pieper und mich auf der Liste. Und Frau Schmidt noch. Und Frau Schmidt? Und dann würde ich Sie jetzt schließen und sage knapp zwei Minuten bitte. Und dann hätte jetzt Dominik Riquet das Wort. Takže nyní má slovo Dominik Riquet. Děkuji vám, pane předsedo. Já e, tady také vítám pana Doppelbauera. E, mám k němu zvláště blízko a dovolte, abych položil dvě obecné otázky a tři otázky konkrétní týkající se agentury. Uh, Nebudu se vracet k zajímavým otázkám, které už tady zazněly ohledně čtvrtého balíčku. Takže dvě obecné otázky, které se netýkají eh, fungování agentury, ale spíše vycházejí z vašich zkušeností. Za prvé, jaký typ vztahů chcete udržovat se svými eh, protějšky eh, z jiných zemí ve světě, například z Číny, z USA, z Indie? Druhá otázka, podle vašeho názoru, jsou tady možnosti pro zlepšení ekonomické rentability železničního odvětví, protože to je dnes hlavní problém, výnosnost vložených investic. A dále tři drobné otázky k agentuře samotné. První otázka. Domníváte se, že dochází k nějakému rozdílu mezi eh, úkoly podle nového nařízení a podle finanční přílohy. Jinými slovy, zda vlastně eh, nemáte příliš velké úkoly a mm, příliš malé finanční prostředky. Za druhé, jak vidíte vztahy s národními bezpečnostními agenturami? protože eh, budete možná hodně delegovat nebo málo delegovat úkoly. Jak tady vidíte eh, dynamičnost těch zájemných vztahů? A třetí otázka je velice eh, specifická. Domníváte se, že potřebujeme v rámci agentury jeden nebo více odvolacích orgánů? Děkuji. Merci. Děkuji. Christine Revon. Monsieur le directeur eh, Vážený pane řediteli, eh, děkuji, že jste přišla, eh, přišel na náš výbor. Doufám, že budeme moci vést konstruktivní a pravidelný dialog během celého volebního období. Dovolte, abych vám také popřála hodně štěstí do roku 2015, který pro vás bude určitě velice nabitý. Eh, železnice eh, se stojí vlastně na takové křižovatce. Eh, agentura by se měla stát skutečnou zárokou interoperability bezpečí železničním prostoru. Rozšíření pravomocí v oblasti vydávání bezpečnostních certifikátů pro železniční podniky a schvalování kolejových vozidel, to jsou klíčové výzvy pro agenturu. Jak asi víte, probíhají jednání mezi parlamentem, radou a komisí a je zde ještě řada bodů, které je třeba dořešit a vyjasnit. A v tomto rámci bych chtěla položit několik otázek. Za prvé, jaký je váš názor na přenos pravomocí z národních orgánů na ERA? Je to složité téma, které zahrnuje mnoho problémů. Je to otázka doby přechodu, otázka odpovědnosti agentury, otázka prostředků, které má Eh, agentura proto, aby mohla se zhostit této pravomoci. Podle vás, eh, jak zajistit co nejefektivnější přechod těchto pravomocí a zároveň zajistit vysoký stupeň bezpečnosti? Dále, jak vidíte koordinaci s národními bezpečnostními agenturami, tak, aby byl, byla zajištěna bezpečnost evropského železničního prostoru, prostoru a jak analyzujete právní dopady různých scénářů přenosu pravomocí, zejména pokud jde o různé dopady na odpovědnost agentury. Jinými slovy, do jaké míry by agentura měla mít plnou zodpovědnost za certifikaci a povolení, která vydává, anebo v jakém rámci by tuto zodpovědnost měla sdílet s národními bezpečnostními eh, orgány a s členskými státy. Děkuji. Petr van Dalen. Petr van Dalen. Hartelijk welkom, meneer Dobbelbouwer, in onze commissie. Dobrý den. Naše frakce je trochu kritičtější vůči agenturám jako takovým. Vždy nás zajímá, jakou předanou hodnotu eh, konkrétní agentura má. Eh, to jenom, abyste věděl, jak my se tedy na agentury díváme z naší politické strany. Já jsem velice rád, že vy máte dlouholeté zkušenosti i s technickými aspekty. V Nizozemsku a Belgii před půl rokem byl velký problém týkající se vysokorychlostního vlaku, který nám byl dodán z Itálie. A ukázalo se, že tento vlak má celou škálu různých nedostatků. Eh, byly s tím veliké potíže a Nizozemsko nakonec ty vlaky vrátilo. A eh, diskutovalo se o tom celé měsíce. A jak by eh, ERA mohla se vložit do této situace? Můžete dělat něco víc s tímto případem? protože e, není možné, aby se prodávaly vlaky, které mají tolik technických nedostatků. To byla moje první otázka. Dále, pokud jde o agenturu samotnou, e, předpokládám, že máte tedy odborníky na různé oblasti. Můžete mi vysvětlit, proč potřebujete různé prostory pro práci agentury. Proč se celá práce nesoustředí na jediné místo? Děkuji a nyní paní Bilbao. Děkuji za to vysvětlení, které jste nám tady poskytl. Já mám dvě velice konkrétní otázky. Jeden z argumentů, které jsme používali v tomto parlamentu proto, aby národní agentury neměly více kompetencí než v současnosti, byl argument to, eh, že, došlo k navýš- že by to potřebovalo navýšení eh, finančních a lidských zdrojů, eh, pokud jde o udělování veškerých certifikátů. Máme zkušenost s agenturou v letecké dopravě, která vlastně vydává certifikáty a ukazuje se, že to je výnosnější protože díky vybírání poplatku jsou ty zdroje lépe využívány. Mě by tedy zajímal váš názor na tuto otázku. Máme k tomu zprávu o interoperabilitě a o pravomocích ERA. A mě by tedy zajímalo, zda se domníváte, že podobně jako agentura v letecké dopravě, která vlastně získala více pravomocí a potom to bylo efektivnější a levnější pro veřejné rozpočty. Zda tedy v případě ERA to, že budete mít více pravomocí, také povede ke stejnému výsledku. Tento parlament schválil lhůtu čtyř let. Myslíte si, že to bude dostatečné pro ERA, aby se byla schopna přizpůsobit eh, plnění těchto nových úkolů? Jaký máte názor na jednotný evropský rejstřík? Já jsem byla velkou obhajkyní tohoto jednotného evropského rejstříku. Myslím si, že to je nástroj pro transparentnost a pro harmonizaci na evropské úrovni, ale zajímalo by mě, co si o to myslíte vy. A konečně ve všech národních eh, agenturách eh, tady působí různí odborníci a možná pro některé by možná bylo eh, tady příležitostí, aby právě certifikáty vydávala ERA. Jak se na to teď díváte? Děkuji. Jetzt Lucy Anderson. Děkuji, nyní Luciane. Děkuji, já jsem chtěla pogratulovat za vaši práci, za vaše úsilí, ale chtěla jsem specificky zmínit eh, pravidla bezpečnosti, odpovědnosti a eh, utajení. Vy k bezpečnosti máte mm, povinnost vytvořit společný eh, postoj k bezpečnosti, ale jsou určité obavy Británii, pokud by se ty pravomoci přenesly na EU, takže pro nás by z toho vyplývaly problémy především, co se týče svobodného přístupu k informacím vlastně bezpečnosti a některým statistik. Není tomu tak, že eh, počty eh, úmrtí se současnosti eh, nezaznamenávají a podobně. Potom chceme si zachovat stejné úrovně přístupu k informacím. Británii, eh, ovšem v jiných evropských zemích tomu tak není. Dále mm, kanál eh, pod La Manche, eh, tunel pod La Manche. Vidíte budoucnu už možnost mm, řešení nějakých problémů s řízením infrastruktury v tunelu a také poplatku. Děkuji. Nyní pan Bach. Děkuji, pane předsedo z mé strany srdečně vítám a také děkuji za vaše um, za vaši prezentaci. Mě zaujala uh, bezpečnost. Vy jste hovořil o tom, že to chcete dělat společně s, mm, s dalšími aktéry. Mně to přijde velmi důležité, že na to kladete takový důraz. Mám trošku problém s druhým bodem, ale to se netýká vás, a to se týká politického prostředí, mm, který není vždy příliš um, um, tedy vůči těm agenturám až uh, tak příznivý, protože jsou považovány za, za překážku, za na, něco nákladného. Vy máte, nebo agentura má, převezme nové úkoly. Jak tedy eh, se na to díváte? Jak, eh, aby to mělo pozitivní dopad, aby ta agentura mm, pomohla zajistit růst a pracovní místa. Jak myslíte, že tedy ERA bude fungovat v tomto oblasti? Děkuji. Markus Pieper. Také já chci popřát hodně úspěchů v nové práci. Mám dvě otázky. Jednak členské státy částečně mm, vaše kompetence, mm, pokud by se tedy, mm, máte, máte mm, představu, pokud by se u vás eh, koncentrovaly některé pravomoci v vlastně techniky, bezpečnosti, jakou úsporu by to znamenalo pro Evropu? Eh, druhá otázka, tady opačným směrem, eh, máme tady zprávy z účetního odboru z roku 2006, kde se říká, proč má ERA dvě sídla. Každý rok opakuje účetní dvůr tuto kritickou otázku. A ta koncepce toho sídla, jak jsem to pochopil, byla dokonce ještě zafixována na dvě místa. Můžete eh, se k tomu tedy vyjádřit také z hlediska nákladů? zda by to nebylo efektivnější přece jenom na jednom místě. Děkuji, Klaudia Schmidt, prosím. Tak já se mohu tedy připojit k přáním mých kolegů jako Rakušanka. Moje otázka je podobná, jak říkal kolega, tedy ta dvě sídla diskuse, kterou máme v parlamentu již řadu let od roku 2006 to zmiňuje účetní dvůr, takže budete dělat něco proti tomu. A druhá otázka také vyplývá z údajů účetního dvora, která říká, že při zaměstnávání nových spolupracovníků mm, nejsou žádné transparentní kritéria a také interview, pohovory tedy s mm, zaměstnanci nejsou dostatečně transparentní. Můžete mm, to potvrdit nebo hodláte to nějak změnit? Děkuji. Ještě já mám slovo jako poslední. Dvě sídla, o tom jsme se již bavili. Tady můžeme říci, že Evropská, Evropský parlament má dvě sídla. Já jsem z Německa, tam máme také mm, sídla 60 eh, zaměstnanců pracuje v Bonu a ne v Berlíně. Takže proč by to nemohlo být taky v případě ERA? Um, druhá věc, samozřejmě u nových um, vozidel, které z nich 50% je přeshraniční, potřebujeme evropské řešení, jinak to nemá smysl. Proto to vybavení, eh, to, to vybavení bude trvat ještě možná 50 let. Říká se, že tedy peníze z Evropy jsou jenom na infrastrukturu, nikoli na to eh, vybavení na, eh, máme 10 miliard euro na transevropské sítě, když 80% eh, by mm, bylo na vagony, tak bychom měli, by to bylo efektivnější, ale to se právě obtížně eh, prosazuje, ty dvě mm, politické věci. Druhá věc ETMS, já se tak dlouho tím nezabývám jako vy, ale před 8 deseti lety jsem byl zpravodajem pro RTMS, napsal jsem zprávu. Nemůžeme ale mít 20 různých signalizačních systémů. Faktem je, že máme 10 tisíc kilometrů cest RTMS a nemáme jednu lokomotivu, která by mohla jezdit na, na všech deseti tisících kilometrech. To je katastrofa. Ehm, kdo je zodpovědný za tuto katastrofu a jak chcete zabránit tomu, aby to pokračovalo, protože ta problematiku známe deset let, ale ještě se nic nezměnilo. Poslední bod, Tuk, um, uh, uh, se, um, by, bych řekl, že byla o něm odpor z německé strany k eh, tomu, aby EET mělo budoucnost. Vidíte tady nějakou změnu? Jak chcete postupovat? Potřebujeme změnu? Pot, máme evropský železniční prostor, o to, všichni, no to nám všechno jde, všem jde, ale všechny železniční podniky eh, samozřejmě z toho budou výhodu. Pan Pipro o tom mluvil. Možná můžete říct nějaká čísla. Myslím, že je jednodušší mít objednat 200 tisíc tisícka lokomotiv pro Evropu než 50 tam, 20 tam a tak dále. Eh, takže eh, to, teď eh, se všichni těšíme na vaše odpovědi na tyto zajímavé otázky. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dovolte, abych vám poděkoval za tyto opravdu nesmírně kvalitní dotazy. Zapsal jsem si asi čtyři stránky poznámek, některé z vašich dotazů byly propojeny takže abych to propojil od pana Kramera, pana Van Kampa. Dovolte, abych nejprve k systému ERTMS, nejprve pokud je o plánování. Já jsem již zahájil intenzivní diskuze v tomto ohledu. Minulý týden jsem se eh, sešel s Karen Pinkem, s koordinátorem pro tento systém s DG Move mám schůzku dneska, příští týden se setkám s zástupci sektoru, tak abych si vytvořil vlastně názor na tento problém. Čím může ERA přispět? My jsme vytvořili specifikace Maintenance 2, eh, release 2 specifications, to znamená, to bylo v únoru letošního roku pro tu druhou etapu s detailními specifikacemi, která, která by měla následovat někde uprostřed letošního roku. Karemu Vinkovi jsem rovněž navrhl vytvoření společného implementačního programu pro tento systém ERTMS, protože některé aktivity povede komise, některé my za agenturu, některé přímo odvětví dodavatelů a proto bychom měli mít společný pohled na celou problematiku, tak aby celá záležitost byla lépe kontrolována na evropské úrovni. Já osobně si myslím, že tato nová iniciativa spolu se zúčastněnými stranami a spolupráce s nimi by nám mohla umožnit dosáhnout jednotné evropské specifikace a ne 20 různých, jednu implementaci či provedení těchto specifikací, což samozřejmě by mohlo ušetřit ohromné prostředky, o tom jste se zrovna zmínil, pane předsedo. Nejde o nějaké malé počty lokomotiv. My, mm, samozřejmě tam jsou různé verze lokomotiv. My samozřejmě musíme pracovat na různých systémech paralelně, což samozřejmě sebou nese špatnou kvalitu některých z těchto prvků. Tím, že budeme unifikovat, harmonizovat, tím právě bychom mohli lépe kontrolovat celou situaci. A nyní konkrétně k otázce u Německa. Ano, tam vidíme z německé strany velice pozitivní spolupráci. Já se domnívám, že to skutečně pomáhá celé diskuzi. Eh, paní kolegyně se o tom zmínila. Nezapomínáme na to, že Německo je obklopeno členskými stranami, které, zeměmi, které eh, již mají systém ERTMS, některé naše vlaky již v, Něme, eh, již v Rakousku, v Nizozemí jedou právě na tomto systému. Bohužel tomu tak zatím není v Německu, ovšem já skutečně věřím, že tato situace se i v Německu zlepší. Pane Ertugu, čtvrtý železniční balíček. Zda bych byl pro oddělení toho politického pilíře od technického pilíře. Nejsem úplně neutrální v tomto ohledu, protože ty tři zákony, které se týkají technického pilíře, jsou v gesti nebo spadají pod odpovědnosti mé agentury, čili čili já samozřejmě bych byl nejraději, abychom ten právní rámec již měli v této oblasti. Samozřejmě jsou zde určité argumenty, které jsou pro zachování těch šesti oblasti společně. Já osobně si myslím, že určité propojení mezi oběma pilíři existuje. Ovšem není to podle mého názoru tak eh, mocné propojení, aby jsme ho museli za všech eh, okolností dodržet. Takže nějak stručně moje odpověď by mohla být ano na vaši otázku. A nyní zaměstnanci, proces náboru nových zaměstnanců naší agentury. Ve stávající právní, právních podmínkách my samozřejmě musíme redukovat eh, budeme muset dosáhnout v roce 2015 eh, toho cíle zredukování počtu zaměstnanců o 5%. Ovšem zase zároveň eh, úkoly, které nás čekají, volají po navýšení zaměstnanců. My tam teda připravujeme určité věci. Je zde ještě jeden aspekt, na který nesmíme zapomínat v tomto ohledu, a to vlastně odpoví i na otázku, která zde zazněla několikrát, jakým způsobem by ERA chtěla spolupracovat s těmi národními bezpečnostními úřady a zda chceme vytvořit nějaký super um, orgán ve Valencien. Já osobně si myslím, že bychom měli fungovat v rámci určité sítě, jednotlivých institucí, ve které národní bezpečnostní agentury, úřady hrají velice důležitou roli. Rovněž si nemyslím, že bychom mohli všechny kompetence přenést na agenturu ERA. Musíme zároveň umožnit národním bezpečnostním úřadům převzít určité úkoly od agentury ERA a je zde ještě jeden důležitý aspekt. Evropská agentura pro železnice musí být takovým rozhodčím v této hře. Nemůže nastat situace, kde dvě národní agentury se nedohodnou. My prostě na konci to musí být na nás, musí to být naše rozhodnutí, které zvítězí, pokud jde o odpovědnosti Jo, no, samozřejmě nechci zapomínat na agenturu EASA, jejich organizaci, která už je trošku dál, ale spolupracuje s národními orgány. A pokud jde o zaměstnance, zda teda ERA by převzala zaměstnance z těchto národních orgánu pro bezpečnost. To je takový můj plán, aby došlo k určité rotaci personálu, abychom například měli i kolegy z národních bezpečnostních úřadů na nějakou dobu by pracovali, fungovali u nás a zároveň naši zaměstnanci z by mohli strávit nějaký čas na národních polích, čili to by podle mě mohlo pomoci zlepšit i ty nedostatečné znalosti, dovednosti a zároveň ty emoční problémy, spolupráce, které vždy vznikají, když prostě už je tam taková ta ponorková nemoc. No a potom konkrétní dotaz ze strany pana Rikeho. Ve čtvrtém balíčku železničním se předpokládají konkrétní dohody mezi agenturou ERA a národními bezpečnostními orgány. Já bych rád mm, tento princip zavedl v rámci takového pilotního projektu. Nezahájíme to nějakými komplikovanými velkými hráči. Ale například z EPSF e Florence Rusem již jsem o, o tom hovořil, o takovém uh, způsobu spolupráce, která by mohla fungovat. No, na základě této první zkušenosti se poučíme a uvidíme. Paní Meissner, otázka toho cenově dostupného systému ERTMS. Jak toho dosáhnout? Jednak zjednodušením. Nebudeme mít různé verze pro různé země. To většinou, když máte větší objem něčeho, tak to samozřejmě může vést ke snížení ceny, to je obvyklé, ovšem ještě jedna záležitost. Díky mým odborným zkušenostem my jsme tam měli specializovanou jednotku, která musela povolovat, eh, udělovat povolení pro 12 různých zemí a těchto 12 různých povolení pro jedno zařízení podle mého názoru nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu, pouze přidaný čas a cenu. Budeme-li mít jeden jednoduchý, sjednocený proces, tak to bude znamenat účinnější přístup a méně času. A dále to byla otázka o přidané hodnotě Evropské agentury pro železnice. Ten příklad toho nahrazení několikanásobného mnohačetného povolování autorizací jediným Eh, certifikátem. To je podle mě dobrý příklad za všechny. To právě by přinesla naše agentura jako přidanou hodnotu. No a dvě sídla naší agentury. Já osobně, když jsem začal pracovat v agentuře, jsem si položil tuto otázku. Bylo mi ale řečeno, že já jakožto výkonný ředitel v tomto ohledu nemám žádné pravomoce, protože to leží na bedrech členských států. Politická strana teda musí přijít s nějakým návrhem. A my na to můžeme pak zareagovat. Dvě sídla agentury to je jedno ve Valencie, naše úřady, a druhé sídlo ve městě Lille. Tam se setkáme s našimi jednotlivými partnery, to je konferenční středisko. Proč? Hmm, známe, protože Lille je prostě lépe dostupné jako město. Proto zde máme Lille i Valencien jako naše sídla. Já samozřejmě jsem ochoten zvážit lepší alternativy, ovšem pro stávající období to zůstane tak, jak to je. Paní Andersen. Bezpečnost a ten britský přístup. Já jsem si už o tom zmínil, my uděláme vše na základě úzké spolupráce s členskými státy, s našimi partnery. Já mám s RSSB B velice dobré kontakty a já skutečně věřím, že tam nedojde k nějakým ztrátám eh, informací, které vy na vaší britské straně požadujete. My se na to budeme muset ještě podívat podrobně, ale zároveň ten přístup k eh, celkové kultuře bezpečnosti mi se velice s velkým zájmem díváme na Velkou Británii, která udělala obrovský pokrok za poslední 15 let a my bychom chtěli využít těchto zkušeností na evropské úrovni. Finanční situace naší agentury, toho jsem se již trošku dotkl. Je to pořád ta stará právní situace, která nás nutí Eh, dokonce redukovat zaměstnance, ovšem musíme se připravit na úkoly spojené se čtvrtým železničním balíčkem a já doufám, že tato situace teda bude co možná nejdříve lepší. A pak to byla nějaká otázka, myslím, ze Švédska. Dopady čtvrtého železničního balíčku. tam to byly ty obavy veliké, které se týkají například konkurence velikých přepravních společností po silnici. Já jsem se o tom již zmínil, že vlastně úkolem naší agentury je udělat z železnic konkurenceschopnější prostředek. My uděláme vše proto, aby železniční doprava byla konkurenceschopná i k těm velkým nákladním vozům tím, že například ušetříme, protože se máme jednotný evropský železniční prostor, který nám umožní ty úspory z rozsahu provést. Autorizace, povolování, certifikáty budou jednodušší, tím bychom měli zlepšit ekonomiku i konkurenceschopnost eh, železnic. A dále jste se zmínil o propojení železnic. Já jsem to takto úplně nepochopil z toho čtvrtého balíčku, protože pokud posílíme železnice jakožto prostředek, tak to bude atraktivnější prostředek a tím se vytvoří i biznis podmínky pro malé operátory, kteří budou mít zájem o ty sekundární produkty a tak dále. A ještě k vaší otázce globálního eh, Eh, umístěvání. Já už jsem se spojil s agenturou FRA. I s Japonskem samozřejmě budeme dále o tom hovořit, pokud jde o globální nějakou pozici naší agentury ERA. A dále ty, ta zpráva z NSA, to by mělo vše probíhat na základě vzájemné důvěry a spolupráce. Přenos kompetencí to je právě ta rotace pracovníků z národních bezpečnostních orgánů, z naší Evropské agentury. Jsem si vědom toho, že čtvrtý železniční balíček společně s ERO, která by byla vlastně jediným orgánem pro udělování povolení certifikátu, to samozřejmě bude mít právní dopady, dopady v oblasti odpovědnosti. My musíme eh, samozřejmě na tyto nové zodpovědnosti agenturu připravit. Pan Kramer, vidím, že již se dívá na hodiny, takže rychle, jakým způsobem komunikovat tento pozitivní dopad Evropské agentury pro železnice, jakým způsobem informoval o tom, že je to účinná, efektivní agentura. To vše je o komunikaci, o tom, že budeme viditelní, zviditelníme se, že budeme prokazovat konkrétní výsledky. A my uděláme vše proto, abychom přišli s takovými pozitivními, konkrétními výsledky a jakmile budeme takové výsledky mít, tak se budeme snažit o tom naši veřejnost informovat. Budeme transparentní agenturou, my podporujeme zásadu plné transparentnosti, budeme využívat moderní prostředky komunikace, máme kvalitní webové stránky a toto vše využijeme pro lepší fungování naší agentury. Tím doufám, že jsem pokryl alespoň tak 80 položených dotazů a ještě jednou vám za ně děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, pane Doppelbauere, my se těšíme na dobrou spolupráci, myslím si, že to byl první a velice kvalitní krok k dosažení tohoto cíle a já jsem přesvědčen že ho dosáhneme. Ještě než uzavřeme tuto mm, část schůze, tak chci přivítat kolegu z německého Bundestáku, který sedí v poslední řadě. Bohužel jste přišel tak pozdě, že jsem neslyšel celou debatu. Eh, byly tam i aspekty, které se týkaly Německa, to jste tady bohužel ještě nebyl, ale eh, jistě vám to někdo řekne. Takže vítejte v Evropském parlamentu, velice si ceníme toho, když národní parlamenty také přijíždějí do Evropy a naopak, když evropští poslanci navštěvují národní parlamenty, takže srdečně vítám. Je mi líto, ale teď musím uzavřít veřejnou schůzi, protože teď bude debata o trialogu, eh, která bude probíhat in kamera a které se mohou zúčastnit pouze eh, poslanci EP. Je mi líto.